Der Präsident. Vielen Dank. Děkuji vám. Zahajujeme zasedání, prosím, usaďte se. Zápis se včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Protokol je tedy schválen. Dámy a pánové, jako další